V tom případě je proto eh, zápis schválen. Dámy a pánové, prosím, eh, chtěl bych přivítat pana Běleckého, eh, který je předsedou Centra pro lidská práva, který co? Bialicky. Pane Bialicky, vy jste 21. Ehm, června po třech letech jste ehm, ukončil svoji funkce a ehm, tento parlament velice usiloval o vaše propuštění. Vy jste mm, byl nominován na Sacharovu cenu v tomto parlamentu a já jsem velice rád společně se svými kolegy, že dnes můžete být přítomen na našem zasedání jako svobodný člověk. Eh, chci vám si vzát hold vaší svobodě. Další bod pořadu jednání je vyjádření um, Rady a komise k programu italského předsednictví. Proto chci velice srdečně přivítat v parlamentu pana premiéra uh, Italské republiky, pana Matonenciho. Uh, eh, pane premiére,